které byly dopracovány a já, jestli dovolíte, bych vám představil, dámy a pánové, návrhy, které vyplynuly se setkání s představiteli komise i rady a které jsou důležité pro tento dokument. Především jde o to, že pan zpravodaj a my všichni můžeme vyjádřit potěšení nad tím, že takový dokument eh, bude mít pozitivní dopad na rozvoj farmaceutického průmyslu na území členských zemí Evropské unie, zajistí to stabilitu v oblasti investic, ale zároveň i takovou jistotu, pokud jde o skutečný způsob ochrany intelektuálního vlastnictví duševního vlastnictví v oblasti farmaceutik. Generické léky, různé biopřípravky v souladu se všemi těmi změnami, které byly schváleny, budou moci být vyráběny na území členských zemí Evropské unie, ale budou muset mít i označení pro možnost exportu a to v období pětiletého ochranného období SPC. Co to znamená? To znamená, že tyto generické léky se budou moci vyrábět v jakékoliv členské země, nebudou se moci prodávat na území EU v průběhu pěti let trvání tohoto dodatkového ochranného ověření, ale osvědčení, ale mohou se prodávat mimo Unii. To znamená, že producenti z EU budou na stejné úrovni, budou mít stejná práva jako i producenti mimo území EU. To je veliký úspěch a veliká změna. Další věc, o které bych rád pohovořil, je produkce které se týká takzvaného stockpilingu, to znamená pro tvor, tvorbu zásob. Takové návrhy zde padly různého charakteru. Nakonec jsme přejali šestiměsíčné období, pokud jde o tyto to znamená před ještě tímto dodatkovým pětiletým obdobím. To znamená, že jakmile už nebude platit toto dodatkové ochranné osvědčení, tak v poměrně krátkém období, pokud to bude producent považovat za důležité, bude moci tato léčiva generické generická léčiva je prodávat na evropském trhu. A producent takového léčiva ale bude muset Eh, splňovat různé povinnosti, bude muset notifikovat zahájení produkce takového generického léčiva, jednak eh, vlastníkovi práv na tento lék a zároveň i danému úřadu či agentuře zodpovědnému v daném členském státě. Tato notifikace, toto oznámení nesmí nastat Eh, později než tři měsíce před produkcí. Výrobce takového léčiva bude muset eh, řádným způsobem označit dané léčivo a zároveň bude povinen informovat eh, i svůj řetězec dodavatelský o tom, že toto léčivo v tomto období je teda v tomto období SPC produkován a pouze exportován a tato informace musí nalézt vhodné místo na tomto léčivu, tak aby se tento lék léčivo nedostalo do prodeje na území EU. Za pana zpravodaje jsem chtěl rovněž poděkovat všem stínovým zpravodajům stínovým zpravodajům. Bylo to nesmírně obtížné, krátké období, který jsme využili maximálně možným způsobem a dosáhli jsme velice rozumného finálního řešení. Jsem rovněž přesvědčen o tom, že tato řešení by mohla vstoupit v platnost ještě do konce našeho volebního období, což by byl i náš obrovský úspěch. Děkuji vám za slovo. Hmm, thank you, Mr. Velkan. Děkuji. Um, já se domnívám, že máme e, nakonec dosažen velice dobrý výsledek. E, tvrdá práce výborů na tomto tématu se vyplatila. Máme um, zavedený tzv. stockpiling, to znamená, že eh, můžeme od eh, prvního dne tedy produkovat, skladovat 6 hm, měsíců. Eh, bohužel my hm, jsme chtěli dva roky, výbor pro životní prostředí neomezeně neskladování. Přesto jsme udělali první krok k lepšímu zajištění lepší ehm, péče pacienty a považuji to za správné rozhodnutí. Jsem také rád, že tam máme silnou klauzuli ehm, přeskumu a ehm, že to bude předloženo eh, čas, eh, nebo zjistíme, zda se to eh, vyplatí, nebo zda to musíme měnit, aby z toho měli pacienti maximální eh, prospěch. Eh, myslím, že to přetažení o hodinu poslední čtvrtek se vyplatilo a že tímto návrhem jsme dosáhli lepší péče pro občany. Pan Kavada. Děkuji. A já budu stručný, protože pan Zjevka, pan eh, Kan už řekli to podstatné. Já chci jenom zmínit tři body. Um, Chci um, poděkovat zpravodaji panu Grandes Pascoli přes panu Zvěrku za kvalitu, kterou projevil jako vyjednavač, konzultoval všechny názory, hledal nutné kompromisy a kvalitně sestavil ten text. Máme hodně důvodů tedy si toho cenit to je třeba říct. Druhá věc, ehm, že vlastně tímto hm, končíme určité nevýhodnění některých podniků v Evropě v oblasti výzkumu a vývoje a dále je tady ochrana výzkumu, který je angažovaný. Hm, že umožňuje eh, zachování Eh, mm, podniků, které se zabývají výzkumem, především co do, se týče ochrany jejich duševního vlastnictví. Pokud nejsou žádné eh, přihlášky do diskuze, tak budeme pokračovat bodem 20. Zpráva o využívání digitálních nástrojů a procesů v podnikovém právu. A slovo má zpravodaj pan Zivěvka. Takže opět děkuji, eh, pane předsedající. Pokud jde o využití digitálních nástrojů v oblasti obchodní společnosti, oni v podstatě mají možnost eh, online registrace, jednak tyto společnosti, jednak jejich pobočky, O to se snažíme a to by mělo urychlit a zefektivnit fungování těchto společností na jednotném evropském trhu a zároveň pomoci našim podnikatelům v každodenním fungování. Jednak je to zkrácení času potřebného na registraci, je to efektivnost tohoto procesu, možnost využívání těchto digitálních nástrojů, které máme všichni k dispozici a které by měly být k dispozici nejenom v oblasti ekonomického fungování, ale i registrace těchto společností. Tento nástroj, o kterém hovoříme, je takový dodatkový nástroj, není to něco, co bychom vnucovali ze strany Evropské unie. V podstatě to předkládáme pouze jako určitá možnost. Proběhla velice zajímavá výměna názorů v průběhu trialogu, ale rovněž technických schůzek, Především jsme tam pilovali ještě detaily této směrnice a čtvrtého první se nám povedlo dokončit trialog úspěšným způsobem díky kvalitnímu vedení rumunského předsednictví a zároveň i celého kolektivu paní komisařky Jourové. No a samozřejmě i týmu Evropského parlamentu. V podstatě v průběhu toho posledního trialogu jsme museli dopilovat pouze ty otázky, jež se nám nepovedlo dokončit dříve v průběhu technických jednání, protože tyto věci vyžadovaly společné rozhodnutí všech, kteří rozhodují na konkrétní úrovni. Jednak využívání této směrnice a zároveň její oblast působnosti, bezplatný přístup k informací do rejstříku obchodních společností a věc, která byla docela obtížná, ale pozitivně dokončena, je i otázka textu, který se týká určitého bezprostředního, bezprostřední přítomnosti, fyzické přítomnosti v průběhu této registrace společnosti i přesto, že se snažíme o to, aby ta registrace společnosti mohla proběhnout online. Pokud jde o oblast působnosti této směrnice, bude se týkat soukromých společností v této etapě implementace, protože chceme být vstříc potřebám a očekáváním ze strany členských zemí bohužel tam byl takový ten problém komanditní společnosti, ovšem tam jsme měli počet, pocit, že bychom tam neměli nějak bojovat a válčit kvůli této otázce, protože to není nějaká úplně obvyklá nebo obvyklý typ společnosti, když hovoříme o fungování tohoto typu společnosti v EU. No a pokud jde o období, o kterém jsme se Eh, o které jsme diskutovali, dohodli jsme se na dvou letech a možnosti prodloužení o jeden rok. Pokud by dan, na daný členský stát eh, nebyl schopen to celé implementovat. Ovšem, tato, toto prodloužení bude muset být propojena s včasnou notifikací, kterou tato společnost oznámí Evropské komisi a vysvětlí, proč um, musí přistoupit k tomuto prodloužení pokud jde o důležité, ale docela komplikované věci, které se týkají nemožnosti například plnění vedoucích funkcí v této oblasti, tak tam jsme se dohodli na čtyřech letech, na čtyřleté moduly. protože v některých zemích nemáme žádný model k dispozici, který bychom využili, pokud jde o řešení těchto otázek eh, takových eh, osob. Tam jde o fungování společnosti a zároveň individuálních osobních zájmů určitých osob, které jsou či nejsou způsobilé být vedoucím představitelem daného podniku či společnosti. Evropská komise bude chtít revidovat nařízení které se týká této problematiky nejpozději 6 let po vstup v platnosti. Čili zkrátili jsme zásadním způsobem tyto lhůty, protože původně se hovořilo o lhůtě deseti let. A pokud jde o přístup k informacím, které se nachází v rejstříku, v obchodním rejstříku, zde jsme museli přistupovat velice obezřetně a seriózně, protože v některých členských zemích tyto rejstříky, tyto obchodní rejstříky vedou soukromé společnosti. Čili tyto rejstříky jsou vedeny jednak, že teda generují náklady, ale zároveň se tímto způsobem snaž, eh, snaží získat určité finanční prostředky mm, za poskytování takových informací. Čili bylo obtížné, jak si stanovit to, že všechny informace, které se nachází v těchto rejstřících, obchodních rejstřících, by měly být bezplatně k dispozici pro každého zúčastněného. Proto jsme přistoupili k následujícímu řešení. Na jedné straně zde máme možnost ochrany těchto soukromých společností a na druhé straně zároveň mají možnost zúčastněné strany získat informace, které jsou, řekněme, klíčové při hledání, vyhledávání daného údaju potřebného pro registraci, pro online registraci dané obchodní společnosti. Zatímco ty informace, které nebudou k dispozici bezplatným způsobem, například počet zaměstnanců. Toto je číslo, které se mění, podléhá to mnoha změnám v průběhu celého roku. Znamenalo by to totiž další závazky a proto si myslím, že toto není nezbytná informace, protože takové informace by si daný subjekt mohl nalézt i na jiném místě. To, co ale mohou získat eh, zúčastněné strany, jsou informace, které se týkají statutu dané společnosti, čili různé informace o tom, kdy byla společnost zaregistrována, nebo kdy skončila její registrace, nebo kdy došlo eh, k zaregistrování či odstranění registrace jejich poboček a tak dále. Dále jsou to různé informace o tom, co je pro nás velice důležité, informace ohledně určitých osob, které mají možnost působit eh, jakožto osoby jakožto statutární orgán, který může zastupovat danou společnost vůči třetím osobám. To si myslím, že uspokojilo všechny tři zúčastněné strany. A potom je to otázka, eh, která se týkala nutnosti fyzické přítomnosti. My jsme sice zdůraznili, že online registrování je zásadní, ale zároveň potřebujeme si být jisti, i především proto, že občas dochází k problémům identifikace totožnosti daného subjektu, jsme tam umožnili to, že daný zodpovědný orgán v členském státě může vyzvat takovou osobu, aby se osobně dostavila na daný úřad fyzicky. Já si myslím, že tato rozhodnutí, o kterých jsme se dohodli v průběhu trialogu, jsem skutečně rád, eh, že je podpořila většina politických skupin a 14. druhý byla tato dohoda akceptována radou. To znamená, že nic nám nestojí v cestě, abychom přijali naše závěrečné rozhodnutí za parlament. Jsme byli připraveni to udělat v průběhu sezení dnešního, ale kolegyně Gutelán mě poprosila, já jsem s ní úžasně spolupracoval na tomto dokumentu a ona mě poprosila, abych požádal o hlasování až na následujícím eh, zasedání, to znamená 4. 3., tak abychom společně finalizovali celou záležitost v průběhu dubnové eh, plenární schůze, společně s dokumentem kolegyně Regner, které se týká podobného tématu, tak aby i ona měla čas dopracovat eh, svůj dokument. Děkuji. Děkuji. Chcete se k tomu někdo vyjádřit? Paní Jutala? Děkuji. Nechci k tomu nic eh, dodávat, protože si myslím, že jsme měli velmi dobré a konstruktivní dialogy a jsem přesvědčena, že jsme dosáhli velmi dobrého výsledku. Máme velmi silný mandát od parlamentu a proto eh, máme eh, možnost vystupovat důrazně během trialogu, ale být také konstruktivním eh, partnerem pro radu. Co se týče naší frakce, od začátku bylo pro nás velmi důležité, abychom eh, eh, zajistili to, že se využijí výhody jednotného trhu, že bude dobré konkurenční prostředí pro společnosti, tak jak je to v tomto eh, návrhu a v této legislativě, protože tím se zajistí lepší podmínky v budoucnosti, ale také, že budeme mít dostatek záruk, Eh, tak aby eh, neseriózní eh, podnikatelé či firmy mohly vytvářet negativní dopad na jednotný trh. Myslím si, že jsme dosáhli dobrého výsledku a myslím, že mm, můžeme být přesvědčeni o tom, že tato legislativa situaci zlepší. Pokud jde o právo obchodních společností, to je balíček. A my jsme e, velmi rádi, že o tom můžeme hlasovat společně s tou příští legislativou, o které budeme hovořit dnes. Děkuji vám. Vzhledem k tomu, že se nikdo další o slovo nehlásí, pokud jde o tento bod 20, tak můžeme tento bod uzavřít. A vzhledem k tomu, že tady není paní zpravodajka pro bod 21, eh, paní Jutalovi nahrazujete eh, paní Regner. Pokračujeme s bodem 21. Eh, Je to opět informace výboru ohledně přeměn, přezrančních přeměn, fúzí či rozdělení. Tak prosím, máte slovo. Děkuji vám. Jménem eh, paní Evelyn Regner eh, bych chtěla informovat výbor. Eh, paní Regner se omlouvá, že se nemohla dostavit, ale poskytla mi veškeré potřebné informace. Od hlasování v jury 6. prosince minulého roku na plenárním zasedání v lednu byl potvrzen mandát Evropského parlamentu a dosáhlo se toho velkou většinou a proto Evropský parlament dostal silný mandát. co se týče mandátu Koreberu eh, rady, tak eh, ten byl eh, schválen 30. ledna tohoto roku a trialog začal okamžitě hned poté 1. února. Vyjednávací tým se dohodl na velmi ambiciozním harmonogramu, tak aby se dosáhlo dohody během prvního čtení, ještě během tohoto legislativního období. Konalo se několik technických schůzí a počítá se ještě s dalšími do 5. března. A to je eh, datum, na které se plánuje poslední zatím trialog. Už eh, proběhly tři trialogy a Eh, došlo k pokroku ve dvou eh, v případě eh, technických dialogů na technické úrovni. Co se týče balíčku mobility pro společnosti, což umožňuje společnostem, aby se pohybovali přes hranice v rámci přeměn, fúzí a rozdělení a zatím se tedy předběžně tato ustanovení dohodla. Co se týče mandátu Evropského parlamentu, tak se zatím blížíme pokud jde o e, prozatímní situaci, aniž bychom e, předem předjímali jakékoliv kompromisy. E, pracovalo se na zjednodušení postupů pro společnosti, stejně tak, co se týče příslušných orgánů, tak aby měli právní jistotu. Pokud jde o zprávy fúzí, o fúzích pro management a pro zaměstnance, tak aby se snížila a administrativní zátěž a zdvojování eh, práce pro společnosti. Eh, potom eh, chci zde zmínit nezávislé experty v rámci e, Evropského parlamentu a rady. A hovořilo se také o, o fungování auditu, auditorů a příslušných orgánů. Co se týče digitálního aspektu v rámci směrnice o přezenční mobilitě a Eh, zacílili jsme to také na jiné směrnice. Eh, chceme to dát do, do souladu se směrnicí o digitálních nástrojích. Co je nejdůležitější? Eh, za prvé, jakým způsobem řešit umělá uspořádání a postupy společnosti. To je poslední otevřený bod. Paní zpravodajka je přesvědčená, že dosáhne dobrého řešení. B. Ochránit práva zaměstnanců. Zde se liší mandáty Rady a Evropského parlamentu. Vyjednávací tým eh, zatím eh, pracuje na odděleném eh, článku, který by se týkal konzultace zaměstnanců, tak abychom zajistili stávající eh, rámec, pokud jde o přesunutí společnosti do jiné země. Otázka tedy ochrany zaměstnanců je stále ještě otevřeným bodem. Evropský parlament zavedl ještě dodatečné právo pro ochranu účasti zaměstnanců, ale Eh, rada oslabila ještě eh, návrh komise, který se týkal ochrany zaměstnanců. Eh, to je tedy věc, kde musíme se snažit nalézt schody. To je tedy vše od paní Regner. Já samozřejmě zde mohu schromáždit dotazy, které na ní máte, ale jinak samozřejmě její kancelář je vám k dispozici. Děkuji vám. Zdá se, že se nikdo o slovo nehlásí. Můžeme tedy eh, pokračovat eh, s bodem 22. Eh, Opět se to týká informace ohledně ochrany osob informujících o porušování právních předpisů Unie. Otázka oznamovatelů a dávám slovo paní Rozier. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. K um, jednání o směrnici um, ochraně oznamovatelů jednání v radě začaly prvním trialogem 29. Eh, ledna, pak proběhlo technická jednání, připraveny některé kompromisy, které se projednaly ve třetím eh, trialogu 13. února ve Štrasburku. Všechny tři instituci si přejí eh, ukončit jednání do konce tohoto mandátu. Podařilo se poudělat pokrok v některých bodech, to znamená ochrana třetích osob dobré víře, ehm, nároku na ochranu, ale ehm, neschoda eh, je poměrně hluboká. Ehm, je otázka hierarchie. Návrh komise předpokládá tři kanály mm, signalizace. První jednak uvnitř podniku, dále u příslušných administrativních, justičních, eh, regulačních orgánů a třetí kanál eh, tisk, veřejnění. A tady komise Mm, původně navrhuje striktní um, hierarchii kanálu vždy začít signalizací uvnitř organizace. To nebylo stanovisko parlamentu, které ve svém mandátu, mm, se silný, eh, měl hlasovaný mandát eh, v výboru jury, eh, mm, to je tedy princip, že v těch závažnějších případech Mm, i v tomto textu se předpovíd, se, se, by mělo vlastně být zabráněno represálím. Um, ehm, e, mělo by to být přesně naopak. V nejvážnějších případech e, by to mělo být e, zveřejněno. Je to v souladu se s doporučením Rady Evropy, kterou podepsali členské státy Rady Evropy, že pokud by rada byla koherentní, tak by také to mělo odpovídat tomuto doporučení, které všichni podepsali. Dále chci dodat, že minulý týden byl jasný apel na nevládní organizace, než 75 organizací, federace žurnalistů, až transparenci a tak dále, ehm, ehm, se všichni tedy obrátili na eh, radu a podpořili parlament, ale v neformálních jednáních jsme slyšeli, že v radě to nebylo jednomyslné, byly tam tři stanoviska, jednak tvrdá, kterou měla rada, pak střední, tam už bylo více, či, minimálně pět e, členských zemí, pak byla parlamentu a pak ještě měkčí, dokonce měkčí než parlamentní pozice, to je z velmi e, známého e, státu, který je zná, známý ochranou těch kritiků. My bychom měli um, obhajovat svůj mandát, když se podíváme na všechny možné zdroje, tak hledat ten nejvyváženější. Myslím, že bychom to měli um, zachovávat jednání další mm, bod, kde byla uh, poměrně velká neschoda s radou a to byla pole, pole působnosti, platnost, dosah. Eh, ta je, um, rada a parlament mají opačný přístup, eh, rada si přála omezit pole působnosti směrnice. V naší zprávě z iniciativy jsme chtěli, a to bylo i ve smyslu e, návrhu, aby ta směrnice byla co nejvíce horizontální a zajištěla co největší možnou ochranu. Rada to naopak chce omezovat. My jsme to tady rozšířili, abychom to mu přidali právní základ, ochranu sociálních e, práv a ochranu pracujících a je dobré připomenout, že i v této věci zbyly skandály, které odhalili ti kritici, whistleblowři. Například podmínky pracovní u McDonald's v Británii, kde bylo video, eh, které ukazovalo fyzické riziko, kterému byli vystaveni ti zaměstnanci. byla škoda, že mm, tato Mm, se nám nepodařilo tuto, to kompetenci začlenit do té, do, toho, do té ochrany. Další věc, eh, byla, byla další jednání, eh, k, trialog bude dokončen první, druhý nebo třetí týden v březnu. Děláme všechno, abychom co nejvíc, nejlépe obhájili mandát parlamentu. Pan Kavada. Děkuji. Já chci říci tři věci. První věc je poděkovat mm, za práci paní Rozier, protože často stanovisko parlamentu, včetně zohlednění trialogu, um, někteří by si přáli to jistě mm, dostat dál. Ehm, Bylo by to inteligentní, protože tento eh, text by mohl mm, přežít, jinak mm, to bude ztráta času. Dále sdílím mm, názor paní Rozier v tom, že instituce ehm, rada ehm, vlastně ne, ne, nevnímají naše stanovisko a ta, eh, ta střední pozice, kterou jsme všichni přijali, s vámi tedy v čele, umožňuje ukázat, že je třeba chránit ehm, whistleblowery, což je mimochodem všude na světě, aniž by byli vystaveni moci politické, ekonomické, farmaceutické a podobně, kteří chtějí něco e, skrývat. Veřejnost potřebuje se v některých věcech dovědět, aby těm, tím způsobem moralizovala některé rozhodující činitele. A je, i, ty informace jsou podány z dobrých důvodů, takže děkuji za podporu. Pan Děkuji. Pane předsedo, ještě jedna věc. E, jak se zdá, tak k chci říci, že Virginie eh, Rozier, Jean-Marie Cavada a další mm, jsou velice solidární v této věci. Je to důležité téma, my všichni víme, že, se to, mm, že to musí být dokončeno před volbami. Je to tedy mm, dobrý signál, který vyšleme. Další věc, lituji, ale vidět, že je tady určitý ústup ze strany kom, komise, který eh, minimálně tedy eh, této fázi v rozporu s tím, co anoncoval pan Timmermans, který podporoval stanovisko parlamentu. Nyní vidíme, že je tady um, takový posun ke směrem k radě, takže komise opouští svoji roli jak práce jako legislativního orgánu. Je to tedy složitější. A skutečně myslím, že všechno se to bude týkat otázky toho, zda e, ti vysebloři budou chráněni nebo ne. Je to tedy zcela zásadní věc a lituji toho, že komise není, nestojí tedy po boku parlamentu v této věci. Euh, Monsieur Le Breton. C'est un texte qui passionne. To je text, který um, uh, skutečně zajímá francouze. Ve Francii je již legislativa, která chrání whistleblowery, ale nejsme egoisté a myslíme tedy na, uh, si, že Evropská unie by také mohla využít této ochrany třeba Evropa národů, nemůžeme tedy mm, bojovat tady o e, názvech. Je třeba chránit ty kritiky, protože ten počet skandálů ukazuje, že je to potřeba. Globálně ten text e, je dobrý a myslím, že souhlasíme s těmi zásadními věci k ochraně um, spotřebitele, um, um, se týče praní špinavých peněz také. Uvidíme, zda je nutné zajít ještě dále. Zda eh, kvůli tomu stojí, stojí za to tedy ohrozit přijetí toho textu. Co se týče tedy i když je vhodné, aby tam byl interní postup eh, v těch velkých podnicích, tak můžeme přejít přímo k um, externímu postupu. A tady mm, myslím, že ne, eh, není, není možné ustupovat. Ta hierarchie je tady striktní mezi interní a externí řízením, protože je, nesmíme tedy ztratit ze zřetele tu ochranu toho Ehm, těch kritiků, represálie, sankce za represálie, ochranu eh, strany příslušných orgánů, to je všechno v pořádku. Pokud, mm, tedy si mám, mám formulovat přání, tak pokud je tam mm, pokud je nutné tedy konečné jednání, tak je třeba eh, více chránit naši, tu naši Eh, myšlenku, že bychom se mohli tady odklonit od toho interního postupu, než se držet přímé aplikace působnosti. Musíme být realisté, pokud nedostaneme všechno, měli bychom dostat aspoň to hlavní. Merci, Madame Jutelant. Me vous êtes obligé à parler français ici. Takže paní Jutelant, ano, ale jak víte, tak budete muset hovořit francouzsky. Děkuji. Já bych ráda, podobně jak se o tom zmínili předřečníci, poděkovat kolegyni Rozier za velice důležitou práci, kterou odvedla. To je skutečně velice důležité pro naši demokracii. Vidíme zde mnoho skandálů v Evropě, ve světě. Vidíme že lidé opravdu přichází s osobními obětmi ohledně ochrany demokracie a právě proto Evropa musí těmto lidem poskytnout ochranu a na to bychom měli být hrdí. U nás například ve Švédsku máme více než 200 letou tradici této legislativy, je to nejstarší právo tohoto charakteru ve světě, kde lidé mají přímo možnost oznamovat eh, tisku informace a jsou chráněni anonymitou proti možným útokům a tak dále. Proto je zásadní, že tuto směrnici máme, protože nám umožňuje to nějak ještě doplnit a zvýšit tyto ambice. Toto je ten správný postup a toto je rovněž něco, co považujeme za nesmírně pozitivní, lepší garance pro celou Evropu. Máme zde moderní svět, moderní dobu, vnitřní trh, často jde o nadnárodní společnosti, proto to musíme všechno dělat společně. U mě v mé zemi se to dokonce ještě posílí toto právo, čili skutečně je velice důležité, že to neomezuje to, co jsme dosáhli naopak. Ano, ten přístup, eh, vrstvený přístup, hierarchie reportování, poskytování těchto informací, to je rovněž důležité. Musíme zajistit, aby všechny kanály byly dostatečně efektivní, aby nedošlo k žádným útokům a pro nás, pro odboráře, to je skutečně něco zásadního, abychom mohli využívat i odbory při poskytování těchto informací ohledně skandálu, nedodržování eh, předpisů a tak dále. Čili to je něco, o čem bych se rovněž ráda pohovořila v našem výboru. Děkujeme. Paní Rozier má slovo. Pokud už se nebudou vyjadřovat další kolegové, tak pouze, jestli dovolíte, bych ráda poděkovala všem kolegům, kolegyním za podporu Celý tým byl nesmírně solidární, to byla opravdu radost spolupracovat v našem výboru. Samozřejmě měli jsme takovou silnou pozici vůči ostatním institucím. Víte, ochrana těchto lidí je zásadní. Já organizuji příští týden takovou výstavu zde ve Evropském parlamentu v úterý 26. ohledně obětí v této oblasti. Byl to skandál společnosti Mediator, kde došlo k tomu, že právě došlo ke zveřejnění těchto informací. Budeme tam jednoho z obětí tohoto skandálu, který rovněž vystoupí náš přítel, který je jedním z těch poskytují, který poskytl informace, bude vystupovat. Čili nesmíme zapomínat, že u těchto skandálů jsou často eh, i oběti, týká se jich to osobně, je to výstava fotografická, budou tam tváře těchto neznámých osob, těchto obětí, čili ráda by, abychom tam byli všichni přítomní a zúraznili důležitost těchto lidí pro fungování naší demokracie, pro obecný zájem, čili příští týden 26. v úterý v poledne. Děkujeme. Ještě nějaké žádosti o slovo? Není tomu tak. Takže v neposledním řadě vás budeme informovat nyní o copyrightu na jednotném digitálním trhu. Pan Foss má slovo k tomuto tématu. Vielen Dank. Děkuji, pane předsedo. Minulou středu ve Štrasburku večer se eh, konala eh, schůze s komisí a s radou a já bych chtěl eh, říci, že co se eh, týče těch plánovaných čtyř hodin, tak se to prodloužilo na 13 hodin a proto bych chtěl poděkovat eh, všem, kteří se zúčastnili za flexibilitu, všem poradcům, asistentům, kolegům, kolegyním, ale také děkuji sekretariátu za to, že se vždy eh, snažili o to, aby, aby eh, zajistili prostory, eh, tlumočení. Děkuji tedy sekretariátu za tuto možnost a také děkuji kolegům a kolegyním za to, že se nám podařilo, aby to probíhalo celý den od rána až do noci a že jsme dosáhli výsledku. Nejdříve tedy jsme se zabývali obecně článkem 13, eh, eh, tedy ten takzvaný eh, value gap, tedy to se jedná a potom stránek, potom článek 11, 12, 3a a vlastně tím jsme vlastně měli takový celý balíček a potom jsme tam ještě měli další drobnosti, které nejsou tak důležité ale eh, celý den jsme diskutovali o těchto bodech. Eh, pokud jde o reformu evropského autorského práva, myslím si, že se to eh, zakládá na článku 13 a jedná se tedy o to, co už máme to je ta otázka rozdíl v hodnotě, potom otázka odpovědnosti. Pokud jde o vztah s platformami, tak se to nově stanovilo a když se podíváme na definici, tak jak je to v článku 2 a 5, tak v článku 13 e, e, tomu e, nepodléhají všechny platformy. A to chce to chci zde vyzvihnout, protože existují eh, různé eh, dezinformace, které odsud eh, z parlamentu pocházejí, takže opakuji, že do článku 13 nespadají všechny platformy. Jedná se pouze o ty platformy, které vědí, že používají díla, které jsou chráněna autorským právem. Jedná se o veřejný přístup, jedná se o nabití zisku. Jedná se o to, eh, že uživatelé nahrávají obsah na tyto platformy, to se tam potom ukládá a to se potom připraví pro veřejný přístup. A pouze tyto platformy spadají do článku 13. A potom máme negativní seznam, to je v článku 2, odstavec 5, a tam se hovoří o tom, že platformy jako ty open source platformy, jako Wikipedie, tedy eh, internetová encyklopedie. To jsou tedy platformy, kde majitelé práv, eh, kteří tam eh, sami nahrávají ta svoje díla, mm, neobchodní platformy, jako třeba Dropbox, kde něco jenom ukládáte, ale není to přístupné a potom obchodní platformy eh, nebo seznamky, tak eh, to v žádném případě nespadá do článku 13. Jedná se tedy pouze o malý kruh eh, platform, kterých se to týká. A proto na mnohé se to nevztahuje, i když se hovoří o tom, jako kdyby sem spadal celý internet. Eh, platformy, které do článku 13 13 spadají, tak na základě té dohody eh, eh, s parlamentem, tak se jedná o to o, přenášení, které je relevantní z hlediska autorského práva. Jedná se o chráněná díla, jedná se o, o díla, které jsou nahrávána na ty platformy a které mají licence. A tady je se jedná o to, aby existovala eh, snaha získat eh, oprávnění. V tom případě, kdy eh, platforma nedostane žádnou licenci, nebo to, co se děje často v oblasti audiovize, že předem se předem nedojde k, k žádnému oprávnění, tak ta platforma se musí vynasnažit, tak aby ta díla na základě informovanosti eh, mm, uživatelů eh, eh, kteří na to mají právo, tak aby tam, tedy pardon, těch auto, v případě těch, kteří mají autorská práva, tak aby tato díla se nedala na tuto platformu. Eh, potom, eh, co se eh, týče uživatelů práv a informovanost, tak to je to Notes and Takes Down postup, což máme ve směrnici o internetovém obchodu a je potřeba se postarat o to, aby tato díla už se neobjevovala na webové stránce, to je to, to, je to Notes and Takes Down postup. A to je eh, tedy eh, věc, která je pokryta eh, právními odkazy, odpovídá to judikatuře a potom všechno to, co jsem tady vylíčil, potom tam tedy začne vstupovat odpovědnost platformy. To my nemáme v mandátu. Evropský parlament zde, má, zde počítal se s vysokou odpovědností pro platformy na radě bylo eh, cílem dosáhnout většiny, aby se v tomto dále postupovalo. My jsme eh, také eh, byli přinuceni nebo nuceni, aby byla odebrána odpovědnost platformám. Co se týče článku 13, tady jsme se snažili výjít vstříc, pokud je o výjimky pro ty malé a nejmenší podniky to je článek 13, 4 AAA. To je návrh pro další usnadění odpovědnosti v případě eh, eh, nových platform a malých platform. Kritéria jsou následující a to, že nechceme, aby se to vztahovalo na platformy, které eh, mají obrat až 10 milionů eur a nebo pět eh, měsíců eh, mají eh, individuální uživatele a které nejsou starší tří let. A omezuje se tato odpovědnost v případě těchto platform a v případě uživatelů eh, práv tedy není potřeba žádat o eh, oprávnění. A potom v případě těch děl, které se objevila, tak eh, je potřeba, v případě, že to oznámí uživatel práva, tak se musí toto dílo odstranit. Zde jsme se snažili vyjít vstříc radě. Jedná se o user-generated content, tedy abychom tady měli výjimku E, jedná se tedy o obsah, který je změněn uživatelem a to bylo vyňato. V tom smyslu, aby ten e, uživatel který e, na základě díla, který, které je chráněno autorským právem, ale jednáli se o oprávněné užívání, tak to máme ty takzvané GIFs či means, takže že i tato tyto věci se můžou uh, nahrát. A my jsme se snažili tedy v tomto případě o ochranu uživatele a eh, snažili jsme se tedy o to, aby se eh, nadále mohly nahrávat tato díla v případě účelu parodie nebo citátu či kritiky. A potom tam tady máme tedy tuto výjimku z povinnosti v případě platform. To by tedy bylo uh, uh, tak uh, obecně, pokud je o článek 13, protože já chci zde čelit té dezinformaci a doufám, že se nám to podařilo to vysvětlit a lépe představit skutečný obsah. Článek 11 tady máme ochranu v případě vydavatelství tisku. Eh, zde eh, máme eh, opravdu silné právo, pokud je o vydavatele tisku, ale co se týče většinového názoru na radě, tak tam jsme nedosáhli všeho, co jsme chtěli. Nejedná se pouze o to soukromé využívání či neobchodní využívání Eh, to jsme eh, tedy eh, vyňali a máme tam pouze ty malé pasáže, malé části textu, jednotlivá slova, tedy takzvané very short excerpts, to jsou tedy velmi malé části textu. A my jsme tedy zde dostali souhlas od novinářů. Byl tady tedy malý problém na radě, ale zdá se, že se to prosadí. Potom, pokud jde o e, článek, který je v kapitole 3, e, to jsou takzvané minus 14 e, a 16a články v případě článku minus 14, já to nyní se pokusím říct si anglicky, appropriate and appropriate uh, proportionate remuneration, tedy tedy vhodné a uh, přiměřené odměňování to byla věc velmi důležitá pro radu. A potom eh, v případě těch eh, velkých eh, majitelů práv, tak my jsme chtěli zdeli výjít vstříc se těm drobným umělcům a aby měli nárok na spravedlivou odměnu. A potom pokud jde o tento vztah mezi umělci a mezi majiteli práv, abychom tento vztah ještě zlepšili, tak v článku 15 a 16 a 14 existuje právo na informaci, e, Máme tam také ustanovení pro transparentnost a potom porovnání smluv. A máme tady e, e, možnost řešení sporů podle článku 16 a zde e, jsme něco tedy dosáhli lepšího pro umělce. A chtěl bych říci, že co se e, týče toho, že e, práva na ochranu uměleckých děl, takže to nějakým způsobem není v nějakém vzduchoprázdnu. A potom další věc, kterou jsme ještě vyřešili, tak to jsou ty paušály, takzvané paušály. Eh, pro eh, odškodnění v případě uměleckých děl. A potom tady máme ještě formulaci či různé eh, mechanismy, které se kterým přišly členské státy a se jsme rovněž dosáhli kompromisu. Článek 3a, k tomu bych chtěla říci následující, pokud je o text and data mining, využívání textu a vytěžování údajů, to je článek 3 a 3a. V článku 3 se hovoří o tom, o tom, co máme všichni v našem právě, v právu, to je eh, možnost využívání textu a vytěžování údajů pro vzdělávání, pro vědu, to si myslím, že je všude na světě. To, co máme v článku 3a, eh, to jsme tedy udělali odpovídajícím způsobem, a to, že možnost eh, text a eh, data mining, že jsme přizpůsobili skutečnému a digitálnímu světu a máme tady tedy výjimku. A tak, aby soukromé či obchodní využívání textu a vytěžování údajů bude možné pouze v některých případech Eh, jedná se o to, abychom to navázali na eh, fragmentaci jednotného digitálního trhu. A my eh, v případě autorů, kteří nechtějí, aby se proto texty využívaly, tak aby mohli zavést možnost strojového čtení textu a tím ochránit svoje dílo. A potom, co se týče mm, toho hodnocení, hodnocení, tak vzhledem k tomu, eh, jaké situace na radě, otázka většiny, a že je eh, minimální eh, možnost vyjednávání, vyrovnání, tak co jsme sem museli zahrnout a vzhledem k situaci, která panuje od minulého léta, protože se jedná o velmi emocionální konflikty, které Mm, s tímto tématem souvisí, tak alespoň eh, myslím, eh, že se nám eh, podařilo nalézt řešení na radě a, na, a v parlamentu a pro co jsme dosáhli většiny, to velmi komplikované, protože existují zcela odlišné pohledy na věc. Myslím, že jsme postupovali podle rady v tom smyslu, že podporujeme autory asi s tím všichni souhlasit nebudou, ale většina doufejme ano a doufejme, že jsme něčeho dosáhli v případě majitelů práv. Ta velká eh, kritika, která směřuje na parlament a na ten náš mandát, tak ten je, že jsme se Eh, že jsme nezohlednili dostatečně digitální vývoj. Já myslím, eh, že co se týče těchto výjimek, které jsem zde vylíčil, tak já myslím, že se nám to podařilo, protože jsme zde dosáhli rovnováhy. Ale obecně musím říci, že eh, my jsme se snažili zde písemně vyjádřit to, co už existuje, jak se rozhodují soudci v této oblasti a proto nás eh, někdy opravdu hodně překvapuje, že ty názory, které se vyjadřují, tak se nezakládají na faktech. A to je zatím vše. Děkuji. Děkujeme, vážený pane zpravodaji. Paní Reda má slovo. Prosím, aby skutečně jste byli velice struční, protože máme mnoho přihlášených do diskuze, takže prosím, abyste to nějak nepřeháněli, pokud jde o jednotlivá vystoupení. Prosím, dávám vám slovo. Děkuji, Pane předsedo, já jsem měla dojem, že toto má trvat do 12.30 a proto bychom měli mít čas um, na tuto um, věc. Uh, eh, zvlášť vzhledem k tomu, že to je asi poslední příležitost. Dosvěděli jsme se, že příští týden bude zvláštní schůze a eh, toto dohoda by měla být rychle schválena v trialogu v právním výboru, i když konečný text výsledku eh, trialogu ještě nemáme ani. Eh, můžeme eh, to vzbudit dojem, že tento velký spěch by měl sloužit k tomu, aby ty protesty, aby, které jsou oznámeny na konec března, tak jim i tak, jak si předběhnout, protože už nyní, když se spontánně schromáždili tisíce lidí v Kolíně a volali, že nejsme žádní boc. A už různé skupiny k, e, občané se obrací e-maily a telefonicky na eh, poslance, často tedy tvrdou, že to nejsou lidé, že to jsou boc, ale ti mladí lidé, kteří byli na ulici, tak ukáz, přinesli její poměrně přesvědčí ví proti důkaz. Takže u těch um, obinování z dezinformací bych byla relativně opatrná. I ze strany těch, co podporují tuto dohodu, částečně nefer, bojují částečně nefer prostředky, například post um, Evropské komise, kde protivníci výsledku trialogu byli označeni jako MOB, jako DAF. A to považuji za uh, nefér právě před mm, evropskými volbami. Přitom bychom měli být rádi, že je tak živá veřejná diskuse a tak e, živý protest proti legislativě. A mnoho lidí, které je politizováno, se bude účastnit evropských voleb, což je dobře. K obsahu musíme konstatovat, že tento výsledek trialogu v mnoha ohledech je více extrémní um, či tomu, co bylo relativně těsně schváleno v září. Eh, v červenci byl odmít, plenum odmítlo mandát výboru. V září byla eh, těsná většina pro článek 13, poté co malé podniky byly vyňaty z té povinnosti v trialogu, už tomu tak výsledku už tam není. Tam Eh, jsou jenom podniky, které jsou mladší než tři roky. To znamená diskusní fórum, i když to je jeden člověk, po třech letech by už muselo nasadit filtry. A já si nedovedu představit, jak vzhledem k tak těsné většině při posledním hlasování parlament to s tím mohl souhlasit rovněž bylo v mandátu eh, parlamentu, že by tam nemělo být automatické filtrování. Já jsem se zasazovala o to, aby to tam zůstalo. Bohužel zpravodaj o to tolik neusiloval. Pravděpodobně také text článku 13 nebyl um, implementovatelný bez automatického filtrování. Není možné mluvit o takzvaným eh, user-generated content výjimka, když tam je jasně řečeno, že jenom stávající výjimky, parodie, citáty budou chráněny, ale nic navíc. Můžeme říct dobře, takže parodie, citáty, ale problém je, že automatický filtr, který by měl rozhodovat, co je porušení autorského práva a co ne, není schopen rozeznat parodii. Takže eh, dokud algoritmus ne, eh, nebude mít smysl pro humor, tak to moc nepomůže uživateli, že na papíře bude moci dělat eh, parodie, když to filtr automaticky pak stejně zablokuje. Také není správné, aby tato směrnice se týkala jenom platform, které, které vědí o těch, tomto porušování. Nejtím platformy tam mají být vyňaty, ale já jsem to tam neviděla. E, e, e, každé jednotliv, každá jednotlivá fotka je chráněna copyrightem. Třeba Tinder, kde sdílejí fotky, aby se seznámili. Není to v zájmu těch dating platform, katalogy Getty nebo mm, eh, aby se stahovali tedy katalog z Getty, ale vlastní selfies. Je tady tedy eh, velké nedorozumění, že budou chráněny jenom eh, obsahy, s kterým vydělává ten autor peníze, ale ono tomu tak není. To bude platit automaticky ve chvíli, kdy vznikne obsah. Wikipedia. Výjimka. Eh, takže Wikipedia nebude mít eh, upload filtry, nicméně eh, oni využívají jiné platformy, osobní bloky, článek 11. Že není možné říci, že pro Wikipedia community bude všechno v pořádku s touto dohodou, protože přesto budou postiženi tím právem na ochranu díla. Uh, Minimálně budou omezeny eh, na eh, vyhledáče, vyhledávače a podobně. Toto platí pro všechny online služby. A platí to více než to, co bylo v minulosti. Um, ehm, čest u, u žurnalistů, že tam zůstane zachována, to také nelze potvrdit, jenom, jenom freelance by měli být, eh, tedy mít podíl ti zaměstnanci nikoli tak proti tomu je, eh, proto se vyslovil Mezinárodní svaz žurnalistů proti trialogu s tím, že eh, tam stejně žádné peníze eh, ne půjdou, protože ty zákon o ochraně díla stejně nevedl k nějakým pozitivním finančním tokům pro novináře. Celkové total buyout smlouvy jsou explicitně, by měly být povoleny a to byl právě cíl Evropského parlamentu u e, spravedlivého přiměřené odměny. Nicméně e, s tímto takto rozmělněným textem se to nepodaří, takže já chci vyzvat výbor jenom k tomu, aby nesouhlasil s tímto výsledkem trialogu, protože není vyvážený a e, je, zachází mnohem dál než text schválený v září. Děkujeme. Paní Kaufmann má slovo. Danke, prezident. Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych eh, eh, využít této diskuze, abych eh, položila dotazy panu zpravodaji k článkům 11 a 13, protože Julia Reda má pravdu. Bude se k tomu konat schůze, ale my ještě ten text neznáme, proto se potřebuje na to zeptat. K článku 11. Zde jde o to, zdali se opravdu tady eh, zajistilo v případě těch vedlejších autorských práv, že v případě autorů, eh, jako jsou novináři, takže jestli tady bude eh, poměř, přiměřený poměr v případě řešení. A potom, když se podíváme na článek 11, je tady možnost pro vydavatele, aby co se týče účasti novinářů a autorů, eh, tak aby mohli eh, toto vyloučit eh, prostřednictvím současných dohod a současných autorských práv, co je tedy správné. Článek 11, tak zde bych se ještě chtěla zeptat na další věc. Anglicky se jedná o Private Non-Commercial Use of Press Publications Carried Out by Individual Users. Eh, to znamená, že vedlejší autorský eh, práva eh, se by tady neplatily pro vydavatele. Já se ptám, v případě těch běžných uživatelů internetu, co se stane, až to vstoupí v platnost. Například třeba Ehm, třeba eh, takové ty články eh, na internetu, eh, tak kde není cílem žádné získání zisku, tak co se stane? V případě článku 13 Axel Voss hovořil o tom, že tady se počítá s výjimkami pro podniky, Eh, které jsou mladší tří let, eh, mají eh, pouze minimálně 5 milionů jednotlivých uživatelů, jsou to tedy ty výjimky pro startupy. Já bych chtěla vědět, jak jste přišli k této výjimce, na základě jakých poznatků? Jak jste tedy přišli k této výjimce? A potom za druhé, Eh, jak eh, jaké informace máme ohledně toho, kolika eh, startupů by se to týkalo a které by nespadaly do této výjimky. A potom další věc, která se týká také článku 13, kolegyně Reda o tom také hovořila, jsou to ty citáty, karikatury, parodie. V případě článku 13 odstavec 5, tady se říká, že členské státy zajistí, tedy členské státy zajistí, že ve všech členských státech se zajistí, že eh, parodie, karikatury, revize, kritiky, že budou umožněny. A já se ptám, jak je eh, možné mít eh, k tomu jednotnou legislativu, když zároveň české státy jsou odpovědné za to, aby se to provedlo v členských státech. K tomu bych tedy potřebovala vysvětlení, protože já vycházím z toho, že máme různé situace v jednotlivých členských státech a že existuje e, e, dosavadní roztříštěnost a ta jsou, e, tu máme na základě té směrnice Infosok. Děkuji. Merci beaucoup. Děkujeme. Pan Volken má slovo. Děkuji. Od dokončení vyjednávání trialogu eh, zažíváme neustálou eh, diskuzi, která probíhá především mezi mladými evropskými spoluobčany. A ta diskuze je tak intenzivní, že v Kolíně proti této reformě demonstrovalo 2000 osob, což ukazuje, že mladí lidé se zajímají o politiku. Ale co mě se překvapuje, že i zde, v tomto Evropském parlamentu, nám e, e, tady vlastně naznačují, že to vytvářejí boty. A Zdá se, jako kdyby mladí lidé se nechali zneužívat, eh, že by se propůjčovali eh, nějaké technologii, která by za ně vystupovala, nebo že vlastně vůbec tito mladí lidé neexistují. Já si myslím, že je potřeba velmi jasně říci, že to není tak, jak o tom hovořila komise eh, v případě svého postu a že se nejedná o žádné moby, moby, ale že se jedná o mladé osoby, které se zajímají o politiku, protože eh, se bojí toho, že zmizí jejich kultura. A to si myslím, že je opravdu legitimní důvod. Právníci Eh, kteří se zabývají tímto textem, přičemž ale tento text ještě nebyl oficiálně zveřejněn, takže to je taková teoretická diskuze dnes, kterou tady máme. Takže ti právníci, kteří se na to ale podívali, tak řekli, že tady existuje obava, že tato legislativa povede k tomu, že YouTube, Facebook, eh, Instagram, Twitter a všechny tyto platformy takže budou ohroženy. A já říkám, Eh, tyto platformy jsou zcela zásadní pro naši informační společnost. Nemůžeme se dopustit eh, mm, té chyby, že bychom plně ignorovali tyto platformy. Musíme stanovit jasná pravidla hry. Ale pokud tato pravidla hry povedou k tomu, že mladí lidé dojdou k závěru, že Evropa ohrožuje jejich eh, mm, prostředí, ve kterém se pohybují, tak to není dobré. Když se podíváme na článek 2, a tady se říká, že eh, konkrétně některé platformy eh, že se to na ně nevztahuje. Ano, je to tak. Ano, některé Eh, dostali výjimku, jako třeba YouTube. To je výsledek eh, lobbystu. Ale kdo nedostal výjimku, to jsou ty platformy budoucnosti, které ještě neznáme. Máme tady výjimku pro startupy. Říká se, že po třech letech už budou tak úspěšné a tak velké, takže už si budou moci eh, tuto technologii pro podporu dovolit. Ale takováto technologie se musí potom koupit. A ty velké americké platformy, které už jsou pro ty Eh, eh, eh, filtry pro nahrávání obsahu, upload filtry, tak ale samozřejmě Google má ty uploadové filtry, protože na to má peníze. Ale my chceme, aby byl internet svobodný a aby nezmizel obsah, který je zákonný. A proto se nejedná o nějaký instrumentalizovaný uh, mob, ale jsou to uh, mladí uh, lidé, kteří jsou informovaní a chci to tady říci. Čeho se obávám v případě článku 11, je to, že seriózní noviny budou muset chtít prodávat své licence, ale velké platformy to od nich nekoupí a že zmizí ty newsfeed, a zůstanou pouze eh, ti, kteří nabízejí fake news a kteří z toho budou těžit, eh, protože ty licence nebudou zdarma. A podle mého názoru to povede k tomu, že to bude disproporční a to je právě opak toho, čeho chce dosáhnout tato směrnice. A potom poslední věc – já si myslím, že skutečná výjimka pro user-generated content, to je to, co eh, produkují uživatelé a to, z čehož je internet, takže to by bylo potřeba, aby zde se mohla tato dohoda schválit. Pokud tady stanovíme, že existují výjimky, které musí být možné, tak musíme ale také říct, jak chceme zajistit, že se budou tyto výjimky dodržovat. A o tom ten text mlčí. Tedy se vyškrtly ty eh, eh, filtry eh, nahrávaného obsahu a samozřejmě to je věc velmi nebezpečná. Když se podíváme Eh, na to, co říkají lidé, tak oni nevědí, jak to bude eh, fungovat. Musíme se podívat na to, aby to bylo technicky proveditelné. To si myslím je ten hlavní problém. Merci à vous. Děkujeme, děkujeme i vám, pane Velkene. Pan Anderson má slovo. Thank you. Děkuji, děkuji za slovo, pane předsedající. Pokud jde o otázku těch boců, tak já osobně mám důkaz, že alespoň ti lidé, kteří posílají e-maily přímo mně, v létě například, že to skutečně byly Švédové, že to skutečně byly Švédové a mohu to dokázat. Protože do standardního e-mailu, tam jsem měl takovou automatickou odpověď, a měl jsem tam YouTube video, kde jsem vystupoval proti článku 13 a proti článku 11. Čili když si otevřeli tento e-mail, tak část těchto lidí skutečně se chtěla podívat na to video. A já mám statistiku, mám o tom důkazy. Ovšem, pamatujte si například na, ten, na to, že probíhalo mistrovství světa v létě nebo, nebo evropský eh, šampionát, víte, skutečně fotbal to není něco, co by bylo mou prioritou. Dobře, takže bylo to mistrovství světa. Dobře když Švédové hráli v zápas, um, ukazovali to v televizi, tak eh, rating na tom mém videu se snížil o 60%. Já jsem si jistý, že kdyby to nebyli skuteční lidé, tak by nepřestali číst um, e-maily, protože Švédsko hraje fotbal v televizi, ovšem skutečný Švéd ano, čele. Ano, čili lidé skutečně posílali tyto e-maily, samozřejmě občas tam byly určité duplikáty, ovšem byly to skuteční občané, kteří mají obavy, mnoho lidí kontaktovalo politiky, protože jim leží na srdci toto téma, prostudovali si to. Prosím, aby jsme tyto naše občany brali vážně. Zároveň je nesmírně zneklidňující, kdyby tento návrh prošel, protože by to závažným způsobem poškodilo internet tak, jak ho známe, a zároveň je zde obrovské riziko, že by to ohrozilo evropskou ekonomiku, protože společnosti, které by chtěly využívat různé možnosti internetu pro sdílení komentářů, TripAdvisor například, nebo jejich konkurence, společnosti, které mají různé fóra, malé podniky, které využívají eh, své domovské stránky pro získání větší pozornosti, reklamu a tak dále. Čili mělo by to obrovský dopad a mnoho lidí by bylo rozlobeno, pokud by lidé nemohli uploadovat informace, které jsou zákonné, ovšem bohužel je zde špatná legislativa, která jim brání v uploadování takového obsahu. Víte, já jsem více euroskepticky laděný než většina lidí v této místnosti. Já jsem středolevicový euroskeptik, skandinávec. S takovou ještě trošku úchylkou, která je opravdu, no já nebudu mm, hovořit o tom, eh, jak to vypadá u některých britských kolegů, ovšem Skutečně je zde obrovský demokratický deficit, mám obrovské obavy ohledně fungování EU. I přesto bych rád poděkovala panu Vosovi za úžasně odvedenou práci a za prokázání toho, že EU v podstatě je arrogantní, demokraticky nefunkční a e, nespolupracujeme dostatečně. Děkuji, protože jste vlastně za mě odvedl mou práci, pane kolego. Děkujeme a nyní má slovo paní Rozier. Víte, já jsem trošičku zneklidněna vším tím, co jsem si zde vyslechla. Vidíme, že samozřejmě ano, názory mohou být různé, ale přesto. Je zde mnoho pokusů lobby, manipulace, masová manipulace, nějakým způsobem eh, zprivatizovat eh, veřejný zájem, a to kolosálním způsobem. Určitými zájmy, ano, tento mobbing eh, a skutečně lobbying, který probíhá perverzním způsobem, tak pokrytě několik měsíců, je to gafa. Ano, komu? Komu to prospěje? To není obtížné vidět. Když se podíváme na veřejné mínění, ano, to se zmobilizovalo, ovšem je zde mnoho různých lží, které jsou vysílány celé měsíce. Ano, samozřejmě chceme, aby jsme nad sítěmi měli určitou kontrolu, samozřejmě všechno nějakým způsobem v této oblasti digitalizace měli pod kontrolou. Ovšem my samozřejmě, ano, to neděláme, to jsou například lidé, kteří mají, kteří jsou například kreativci, um, umělci, to nejde pouze o nějaké šíření digitálního obsahu, jde o jejich, um, jde o určitou propas v oblasti hodnot, to znamená, že člověk vlastně za to netěží z toho ten autor nebo ten kreativec, protože mnoho těchto eh, děl v podstatě tímto způsobem se šíří, digitálním způsobem, ovšem bohužel zisky jsou masivním způsobem získávány prostředníky, to znamená, že se vůbec nedostávají ke kreativcům. V tom je problém to je právě ta evropská celá kultura, která tím trpí. Ano, celý sektor kultury, ale i vitalita, kapacita tohoto světa, protože samozřejmě nakonec vlastně jsou to umělci a kreativci, kteří přicházejí o legitimní příjmy svých děl. Samozřejmě, že z trialogu vznikl určitý kompromis. Já bych ráda zdůraznila, že pro socialisty a demokraty to, co bylo velice důležité, to byla ta třináctka, to je otázka odměn a že se to nalezlo i v textu kompromisu. Toto bylo pro mou zprávu velice důležité, pro mou um, skupinu důležité. Musíme se ještě podívat na ten konečný, konečné znění. Je to ale veliké vítězství a já jsem z toho nesmírně potěšená, protože to, co by nám mělo že na srdci, je právě živobytí našich občanů, a samozřejmě umělců, protože pokud nebudou moci umělci tvořit, tak budou moci mít jakékoliv digitální možnosti k dispozici, ovšem ta díla prostě nebudou existovat. A hotovo. Čili pokud jde o obsah a pokud jde zároveň eh, o tu práci, kterou bychom měli udělat ve jménu naší kultury a našich umělců, protože já chci podporovat spíše evropské eh, umělce než nějaké americké digitální společnosti protože skutečně došlo ke skandálnímu zasahování do této rozpravy v průběhu měsíců. Byla to falešná kampaň různé think tanky, které nikdy jsme neviděli, ani kdo je za těmito kampaněmi a tak dále. CIA, lobby, američané, kteří akumulují všechny tyto obrazovky a vlastně v podstatě dělají takovou jako kdyby onlineovou přímou kampaň. Čili ano, ano, například transparentní pravidla, například pokud by to mohli zabránit, pokud jde o rejstřík transparentnosti, protože samozřejmě, že můžeme v podstatě v realitě simulovat svou identitu, změnit totožnost. Ano, v posledních letech jsme to viděli, všechny ty kamiony IMAKu, které zde jezdily před Evropským parlamentem, že chceme zabít internet, kdy jsme o tom hlasovali poprvé ve výboru Jury, Save the Internet, další kampaň. Ano, lidé, kteří skutečně tímto způsobem takto um, agresivně tvrdili, že chceme zabít a ukončit práci internetu, že teda budou tyto společnosti muset GPG, eh, například společnost, to tvrdila. Vidíme, že funguje dále, čili byly to opravdu tyto společnosti, které vedly kampaň Safety Internet a tak dále. Ovšem, když vidíme tu mašinerii, vidíme a vidíme, kdo zatím je, vidíme, že eh, se to všechno posílá ze Spojených států amerických, různé tweety a tak dále. Možná některé přišly ze Švédska, například 60 tisíc přišlo z Evropy, zatímco přes 80 tisíc ze Spojených států amerických, čili to je skutečně závažná situace. YouTube od podzimu zde máme falešné informace, které šíří mezi youtubery že údajně nebudou moci zítra už koukat na svá videa. To je nejenom, že to není pravda, ale je to závažné. Ano, mladí se mobilizují, politizují, to je dobře, to, o tom se zmíní kolega. Ovšem například YouTube, takový gigant numeri, digitální, instrumentalizuje mladé lidi, lidi, aby se z nich stali vlastně lobbysté, manipuluje tito mladé lidi a to je skutečně nechutné. To je opravdu Mm, to je obrovský podvod a to je obrovský podvod na našich mladých lidech, na jejich manipulování a tak dále. Čili pokud jde o to násilí nebo tu agresivitu těchto kampaní, kterých my jsme byli cílem, to poukazuje na to, že my jsme na dobré cestě, protože GAFA se skutečně bojí a konečně možná budeme mít možnost zúraznit suverenitu evropského kontinentu proti Spojeným státům americkým a myslím, že jsme teda, že jdeme správným směrem. Děkujeme. Slovo má paní Hautala. Děkuji. Já samozřejmě jsem tady ze Skandia, Vě, velký eurofil. Um, já musím říci, že mě znepokojuje, že tady je tak velké rozdělení zde v parlamentu i ve veřejném mínění. Já jsem přesvědčena, kdyby všichni zpravodajové a stínoví zpravodajové se řídili novým jednacím eh, řádem, jak eh, to mluvila Julia Réda, a zveřejnili všechny, s kým mluvili během legislativního období. Teď se blížíme ke konci a není to obtížné. Uh, Prostě stačí jenom připojit k té zprávě jeden list. A e, v očekávání in online infrastruktury. My e, ty, ta, e, tomto diskutujeme v poloprázdném sále. A jeden z, jeden z nejdůležitějších legislativních složek za těchto pět let, který se nyní rychle blíží k závěru, tato diskuse není o tom, čem to vlastně je. bude, že tady nemáme ani ten text. A co mě znepokuje, že jsem četla v médiích, že jsou tam velice obskurní definice, formulace. A já se obávám, že soudy budou mít hodně práce se správnou interpretací těchto věcí. Jak může platforma prokázat, že vyvinuli nejlepší eh, maximální úzlí, aby eliminovali um, materiál, který je pod copyrightem. Uh, co znamená krátký text? To by nemělo být v legislativním textu, to pak budou muset zkoumat, přeskoumávat soudy a to bude velmi nešťastné. A já souhlasím se vším, co řekla Julia Reda, Max Anderson, i vyloučení těch startupů z povinnosti je ne, ne, není smysluplné. Obrat méně než 10 milionů ročně, méně než 5 milionů návštěvníků měsíčně a méně než 3 roky. Takže nebylo správné, že kolega se zeptá, kolik startupů splní tyto povinnosti. Nejsme boc a na závěr chci říci, že jsem hluboce uražená tou propagandou, kterou zveřejnila komise koncem minulého týdne. Také Julia Réda o tom mluvila. Se pokouší eh, navrhovat nebo tvrdit, že všechno v tomto kompromisu je fantastické pro všechny a že MOP se, snaží, se pokoušel toto e, narušit. A není překvapivé, že komise to musela stáhnout s velice e, e podivným vysvětlením, že problém nebyl, co tam bylo napsáno, ale to, že někdo by e, to mohl špatně pochopit, což by neodráželo stanovisko komise. Toto by se už nemělo Osnova stát. Myslím, že tady eh, tomu bude věnována velká pozornost v plénu a příští týden bude samozřejmě rozhodující pro hlasování v tomto výboru. Děkuji, paní Zjevka. Děkuji za slovo, pane předsedo. Tak to už je další opakování rozpravy na nesmírně důležité téma. Víte, já bych rád řekl, že po té, co řekla paní Rozier, tak už mohu velice sklidně zkrátit své vystoupení, protože podepisuji stoprocentně vše, co paní kolegyně Rozier řekla. Pokud je o podstatu celé této záležitosti, otázky, jež zde byly nastoleny kolegy a kolegyněmi, víte, ty emoce byly opravdu rozbouřené, ale ne kvůli Evropskému parlamentu nebo díky snad politikům. Někteří možná ano, samozřejmě se snažili o to, aby ty emoce byly trošku zvýšené. Ovšem prosím, abyste nezapomínali na to, že jsme viděli ještě před prázdninami výsledky toho, jak ty velké firmy americké využívaly a kolik kapitálu používaly pro různé propagandistické kampaně v EU. Víte, já jsem skutečně velice zvědavý, zda my z Evropy bychom měli takový dopad na legislativu americkou tímto způsobem naše firmy, přesně tak, jak to dělají američané na evropském trhu. Oni mají skutečně tolik úžasných spojenců, kteří jim v tom pomáhají. Ale nyní klidně. Paní kolegyně Reda řekla, že pouze minimum, minimální velikost nebo minimální vě, většinou jsme získali mandát pro jednání. Já vám to připomenu, jak to vypadalo. 438 na plenárce hlasovalo pro, 246 proti. To vám přijde minimální většina. Buďme prosím realističtí a buďme prosím upřímní sami k sobě. Toto je způsob, jakým probíhá přece manipulace pokud jde o naše občany. Víte, já jsem rád, že mladí lidé brání nejenom své vlastní zájmy, v tom souhlasím s kolegy, že vlastně brání určitou část své kultury, kulturního života. Ano, internet je součást jejich kultury, nejenom mladí, mladých lidí, ale například i mé generace, když už nejsme nejmladší. Ovšem, jakým způsobem mladí lidé přijímají to či jiné rozhodnutí. Tito mladí lidé neznají ani obsah našeho dokumentu, absolutně nevědí, jak probíhaly naše diskuze. Tito lidé obdrží pouze určité informace, které jim někdo dá, nějaké signály, které je potom vedou k určitému typu chování. Já si velice dobře pamatuji, jak velice ostrá propaganda byla vedena proti mé zemi. Mladí lidé byli zmanipulováni, šli do ulic, eh, šlo o jejich um, aktivity na internetě, víme, jak to probíhalo, víme, v jakém rozsahu tyto akce probíhaly. Možná bychom se měli podívat na to, kde nyní američtí giganti působí, aby se snažili něco změnit ještě před konečným hlasováním v našich institucích. Bot. To je slovo, které já nemám rád. Řekněme určitý automatický nástroj, který vysílá informace. To bylo lepší než bot. Pan Andersen to potvrdil. Dva texty zde byly odesílány polským eh, poslancům. Ani třetí, ani čtvrtý. Odkud měli tyto texty lidé? Každý si to připravil sám individuálně a bod po bodu, slovo od slova, to bylo stejné, to bylo identické, no tak to vám teda gratuluji, pokud Poláci, Švédové nebo Němci jsou všichni schopni myslet identickým způsobem. To je přece absolutně vyloučeno. Startupy. My jsme s Julí společně navštívili takové Ehm, byli jsme v, ve Spojených státech, v Kalifornii, kde jsme hovořili o startupech, co jsou to? Jsou to malé společnosti, kterým chceme ulehčit eh, jejich ehm, nebo zahájení jejich aktivit. Jak dlouho to má trvat? Američané to řekli jasně, po roce 90% startupu ukončí svou činnost. Buď se po roce zjistí, že to byl správný směr, výborný nápad a jdou dál, nebo ne. Tři roky, no to je opravdu něco šíleného uznat takovou společnost neustále za startup, poznal, mm, považovat ji za startup a až poté za malou nebo středně velkou společností na našem trhu. To skutečně ty tři eh, roky, to je opravdu velice podivné. Julie Reda tvrdí, že pan zpravodaj v průběhu jednání že se nesnažil nějak o zjednodušení zájmu našich občanů. Víte, já osobně si myslím, a to je zásadní, my přece musíme mít na zřeteli především zájem uživatele, ale zároveň nám musí ležet na srdci ochrana kultury a zároveň podpora fungování kvalitních společností, nejde o to, že by někdo snad nemohl komentovat něco nebo vyjádřit svůj názor ohledně jako produktu, to je hloupost. Pokud já chci něco publikovat, tak to prostě budu publikovat a mm, to opravdu kdekoliv, prostě si to zaplatím a hotovo, buďme trošku rozumní. Zároveň chci říct, že nikdy v žádném dokumentu Evropské unie nebyl uživatel tak nesmírně detailně popsán, pokud jde o jeho práva, pokud jde o jeho možnosti. To znamená, že mu opravdu nebudeme v ničem bránit. To je expressis verbi napsáno v tomto textu a článek 13, dámy a pánové, když jsme hlasovali o tomto mandátu, měl jednu stránku. Nyní jsou to čtyři strany čtyři stránky dokumentu. Proč? Protože zde máme další elementy, prvky, lépe popsány, sformulovány členské státy v průběhu jednání. Prostřednictvím svých zástupců zajistili opravdu maximálně možně transparentnost i jasnost těchto textu Samozřejmě, ne úplně všechno dokážeme předvídat dneska, ale ukažte mi nějaký právní akt, který by dokázal předvídat absolutně všechno, co nás čeká v následujících letech, dokonce možná následující jednoho prostě roku takové možnosti nejsou. Čili my bychom to alespoň někteří kolegové chtěli již vyhodit do koše, protože to prostě nepředvídá to, k čemu dojde za několik let, ale vždyť to je hloupost. Já si myslím, že bychom měli přijmout tento dokument a jasně ukázat, že nám leží na srdci evropský uživatel, evropská firma, evropská kultura, naši kreativci, že nám záleží na naší identitě a prosím vás, abychom se nedali zde jak vodit za nos těmi, kteří mají obrovské peníze a chtějí si na nás vydělat ještě více a to nezákonně. Děkuji vám. Merci beaucoup, monsieur Vieska. La parole est à monsieur Le Breton. Děkuji, slovo má pan Le Breton. Děkuji, pane předsedo. My jsme tady byli svědkem titánského boje mezi um, ehm, evropskými tvůrci, kteří chtějí um, využívat tedy autorská práva a uh, druhou stranou, že um, toto by v podstatě v tomto textu zmizlo. Já bráním evropskou kulturu, kulturu proti apetitu velkých korporací, které jsou nejenom americké, ale také stále více čínské. Gafa. Hmm. Tento text je důležitý, protože jde o obranu naší kultury nejenom vůči Americe, ale ke Číně. Trialog Mm, myslím, povede k textu, který bude pokrokem. I když tam budou nějaké rezervy v některých bodech, tak není pochyb o tom, že tvůrci budou lépe chráněni po přijetí tohoto textu než dříve. K technickým, eh, když posloucháme pana Voxe, který Ehm, ano, není to dokonalé, ale jsou tam některé dobré věci. Například eh, výjimka eh, režim pro startupy tří let, tři roky to je dostatečné, aby se mohly rozvíjet. A k tomu zbytku, pokud jsou některé ustanovení nejasné, tak soudní dvůr to upřesní. Je třeba, tento text považovat, eh, který se právě zrodil tedy, je, je třeba ho považovat za první krok, který bude rozhodující a budou další, nejprve tedy interpretace soudu a pak bez pochyby, vzhledem k nedokonalostem, které se to odhalí, další nový text. To bude až ale pro naše následovníky, v každém případě já jsem rád, že jsem se mohl účastnit boje za evropskou kulturu. Děkuji. Děkuji, pane Lebretonu. A nyní má slovo paní Reda, která ještě jednou chce slovo, ale prosím, ne na dlouho. Já jsem se nehlásila o slovo, nebo ne, nepřihlásila bych se, kdyby mě pan Nevka eh, eh, nezříval ze lhaní. Eh, hlasování o eh, článku 13 v prosinci bylo 366 eh, pro 297 proti. Takže toto lze považovat za těsné hlasování, aniž bych měla být obvinována z manipulace. Nakonec byly lovíce poslanců pro jednání, ale také protože věřili panu Fosovi, že bude přijata ta kritika a v trialogu se ten text ještě zlepší. Nicméně nastal pravý opak, výjimka pro malé podniky je stále oslabováno. Mně a dalším u těchto výjimek nešlo o startupy. Je mnoho malých podniků v EU, které chtějí zůstat malými a to je naprosto v pořádku. Když nějaká platforma, kterou spravuje jeden člověk, třeba hobby, eh, mm, výměna hobbystů, tak je nepravděpodobné, že tam bude docházet k porušování autorských práv a je zcela nepřiměřené říci, že po třech letech k němu bude přistupováno jako k YouTube. Svět se nestává, nes, nesestává jenom z velkých podniků a startupů. Dále, že jsem údajně lhala, že už, tam nebu, že už se nebudou moci eh, dávat, zveřejňovat recenze. Já jsem neřekla, nebude smět, ale nebude moci, protože ty filtry, upload filtry, které budou nutné, nebudou schopni rozlišovat. Podívají se jenom eh, zda, na to, zda je tam obsah autorsky chráněný a pak se to zablokuje a Eh, autor si bude moci stěžovat. A co livestream? Například eh, k čemu to je, když se to znova spustí za 24 hodin později, to už je pozdě. A naposledy k tomu mm, k transparentnosti a jasnosti. Paní Hautala má plně pravdu. Mělo bychom se podívat, s jakými lobbysty se jednalo, já jsem se zveřejnila svá setkání i mnozí další. Evropská komise například Corporate Europe Observatory to analyzovalo. Corporate Europe Observatory je e, zjistilo, že samozřejmě mm, mm, e, tam bylo, mm, to bylo velmi ovlivněno lobbysty, jak se tedy pokoušeli oslabit tu ochranu mm, eh, dat. Takže analýza ukázala, že převážná eh, většina setkání byla s mediálními podniky, nekoli technologickými. I já jsem se sešla více s médií než s jinými skupinami. A není tajemstvím, že u jiných vyjednavatelů to bylo ještě zřejmější Nicméně si nemyslím, když máme čtyřstránkový ehm, článek, že se tam dá mluvit o jasnosti a transparentnosti. Děkuji. Vážení kolegové, všichni znáte moje vlastní stanovisko, které, mm, za které bojuji již 15 let, které mi mm, pomohlo eh, pracovat na textu, kde by nám komise navrhla něco podstatného, text tedy, o kterém teď diskutujeme. Já bych se napsal i jako první ehm, z řečníků, ale pan Svobodu mě požádal, abych ho nahradil, tak jsem tedy nechtěl mluvit jako první, abych dal slovo ostatním, což je normální. Eh, již leta si kladu otázku, která je závažná. Pokud eh, místo toho, mm, že řekneme eh, internet zdarma, tak řekneme svobodný internet, mluvíme o zboží, zde je tady hodně lidí, kteří by chtěli, abychom používali zboží, které produkují placení zaměstnanci podniků. Zda je tady dost lidí, kteří by tvrdili, aby to bylo zdarma. Abychom tak to mohli jít eh, do obchodu Amazon, tam se prostě obsloužit, spotřebovat a nikomu nic nedlužit. Ne, samozřejmě ne. To by se muselo zorganizovat. Produkce, mzdy i spotřeba. Už 20 let nejsme schopni e, chránit něco, co je významnější než auto nebo oblečení, boží. Mm Eh, propaganda, jak se zlobila paní Reda, má pravdu. A um, takže se takto jak se nelíbíme mladým, bohužel naštěstí ne všem, mnozí nejsou slepí, uh, vědí, že všechna práce si zaslouží být zablacena. S výjimkou tady kolegů v tomto výboru, tady s výjimkou těch, kteří Eh, vyrábějí, já nevím, mm, řebíky nebo eh, látku, anebo pracují na počítače a vyjadřují své myšlenky. Pokud není, eh, pokud nebude tedy ekonomika uměnit, nebudou žádní uměnci. Lidé musí jíst, živit rodiny, nemůžeme žádat, aby chodili do továrny a večer dělali nějakou hudbu. To není možné, ale můžeme, když se podívám na ta čísla, už pět let není eh, eh, tedy eh, já jsem tady slyšel nějaké manifestace, nějaké prezentace, některé Každopádně tedy mm, mm, si zaslouží respekt. Vlastně eh, kapitalisté dělají propagandu eh, na svých ziscích. Evropa tedy mm, odvedla vynikající práci v, u osobních údajů a proč nemůže udělat to tež u kolektivních údajů samozřejmě, tady rezervace hotelů a podobně. Ale je, jsou tedy cenější věci, jako tisk. Tisk zahyne. Já to eh, říkám znovu, už jsem to říkal dříve. Ve Francii jsme konstatovali, že v, v, mm, v srpnu 7 eh, eh, se vlastně digitalizovalo tisku. Takže pokud chcete smrt tisku, tak hlasujte tak, jak myslíte, ale já chci zajít, chci zajít dále. Aut, umělecké dílo. Mm, to není proto, že to se nedělá, eh, když eh, si eh, vezmete dva dny dovolenou, ten umělec se musí angažovat Eh, vy byste akceptovali, že, že tedy mm, tak to nemůže žít? Ano, jsme na to zvyklí. Naše role zodpovědných činá, činitelů by měla být spíše proti tomu, aby všechny nápady, všechna umělecká práce, práce tisku, která se spotřebovává, tak aby byla placená. A šance je, aby to dělali oni, velké firmy, aby platili. Morálně to je skutečně úctyhodné, já nevím, proč to nemůžeme obhájit. Problém je tady těch filtrů údajně, ale to nejsou filtry. Budete tady je prostě potřeba signalizovat, zda je nějaký produkt volný nebo ne. Pokud bych si šel pro vaši uh, šesako, to, to není z, z, volné, to je vaše. A vy eh, i, i, vy smě, můžete se smát, ale vidíte, že vlastně dáváte, eh, podáváte ruku obrovským firmám, které, kteří pak něco zdarma distribuují. Viděli jste jejich zisky? Kam jdou ty zisky? Autorům? Tisku, který umírá? A to je největší eh, základ demokracie. Demokracie je exekutiva, legislativa a justice nezávislá a tisk nezávislý. A kdo budou tedy eh, redaktoři, šéf-redaktoři YouTube, Google? A eh, na jakém obsahu budou eh, vydělávat na, na násilí, na, na zábavě, abychom mohli mm, spolužít, tak my to chceme nechávat barbarským algoritmům? Proč vy nechcete nechat, aby zveřejňovali, co chtějí, a vydělávali peníze pornografii, negacionismem a spoustě věcí, které my nebo vy nemůžeme dělat? Nás to vůbec nenapadne. Jsou skutečně morální věci, na které se musím pánovat. Ten text není důležitý. Žádný text není důležitý. Eh, dokonalí v tomto parlamentu, jsme jenom lidé. Ale 15 let, co jsem tady, tak jsem nikdy neviděl takové násilí proti legislativní moci, eh, proti komisi, velmi infiltrovanou radě. Bych nevěřil, že část států, které jsou proti tomu, eh, nezvýšili tedy své vklady. To je otázka. Každý musí se hostit své odpovědnosti. A, ale je skutečně hrozné, co se tady uh, oznamuje. Tyto propagandy se, tato propaganda se dostala do tří institucí. To je věc, kterou jsem nikdy neviděl. Eh, interinstitucionálním dialogu. To je jako kdyby Google seděl na ministerstvu ve Švédsku a říkají jim, že toto nechce a toto ne. To byl Google, to byl YouTube v říjnu ve Štrasburku. Jak můžete toto akceptovat? My, kteří jsme mm, vypracovali ochranu osobních dat, kterou eh, američané závidí. Tento text je první dobrý krok, který by se měl stát právem umělců a v důsledku toho uh, považuji, ho považuji za dobré. Je to ale uh, něco velmi závažného. Um, pokud Jinak, eh, pokud to neuděláme, tak nás bude historie lze posuzovat, protože zničíme vlastně evropskou demokracii. To není náhodou, že eh, to je ze Spojených států, že Čína se tomu směje. Naše svobody budou zničeny propagandou kapitalismu a také um, formulováním myšlenek, které jsou zatím. Eh, v USA se zvažuje remontáž nudlu a tady my bychom je měli, my bychom je měli um, uklidňovat. Pane Anderson, vy si chcete vzít slovo. Thank you, Mr. Foss, for reminding me. Děkuji, pane Fossi, že jste mi připomenul, abych si zapnul mikrofon. Já jsem se býval eh, neměl smát, když hovořil pan předseda, eh, pan předsedající. During... To vůbec nevadí, pane kolego. It was a lack of courtesy from my side. Já si uh, pamatuji, že když jsem se díval na webovou stránku pana Kavady v době, kdy neplatila svoboda panoramatu ve Francii, a díval jsem se na eh, vlastně tu stránku Evropského parlamentu, jednalo se o porušení autorského práva. A to, že pan Kavada vlastně porušuje současné autorské právo, tak to není nic v porovnání s tím, že zmizí svoboda a že věci, které jsou dneska možné, jako když eh, propojíte webové stránky se zprávami, když eh, nahrajete materiál, který je v současnosti legální, ale který v budoucnosti bude nadále eh, nezákonný. Ale potom tady máme filtry, které se rozšíří a které Eh, tyto filtry eh, znemožní eh, stáhnout věci, které jsou dnes legální. A on ho, tady hovoří o nějakém stropu. Já si myslím, že tady moralizuje, směšuje věci a vede to více ke zmatení než k jasnosti. Ale takže pochopte, že tady nemám kamenný výraz, ale prostě takový politik musí být. Možná takový dotaz. Vy tvrdíte, že na mé webové stránce byla fotografie, která tam byla neoprávněně? Nebo jsem to špatně pochopil? Ano. Ano. Dokonce vaše webová stránka spáchala vlastně přestupek proti autorskému právu. To není pravda. Evropský parlament mi dal povolení pro zveřejnění této fotky. Pane zpravodaj, a nyní na závěr vaše slovo. Chtěl bych vám poděkovat eh, za velmi obšírnou diskuzi. Děkuji vám za všechny vaše příspěvky ale co je poněkud eh, nešťastné, je, že nakonec to končí s nějakou diskreditací. Já si myslím, že bychom se měli vynasnažit soustředit se na obsah. A tyto otázky ohledně eh, toho, co nás čeká, tak na to se soustředit. Obecně dokážeme ještě pořád v rámci digitalizovaného světa eh, moci eh, převést to vnímání eh, autorského práva, které máme, jestli to budeme moci převést do digitálního světa. A zde si musíme položit otázku, do jaké míry ten vzájemný eh, respekt, eh, který máme vůči ostatním lidem a vůči ostatním právům, tak jakým způsobem se zaručí. Otázka toho, zali je pořád ještě autorské právo relevantní či ne, tak eh, to se tady nikdy nespochybnilo. Ani ze strany uživatelů, ani ze strany platformu, ani platform, ani ze strany firem, ani ze strany naší, ani ze strany autorů, logicky. Otázka to, jestli by to autorské právo měli, mělo platit či ne, tak tato, toto se nikdy nespochybnilo. Všichni považují autorské právo za důležité a všichni uh, bojují za tu otázku autorského práva. Ale odpovíme-li si, ano na tuto otázku, tak musíme ale nést následky toho, že toto autorské právo musíme přenést do digitálního světa. A to je to, o co se tady snažíme. A tady uh, neznamená, že by tady uh, platila pouze jedna základní svoboda, jako svoboda projevu, ale máme tady také základní právo a to je uh, právo na majetek, vlastnictví. A to tady chci zdůraznit. Máme tady takové ty hraniční oblasti, kde máme třeba nějaký pocit, že se toto nerespektuje, či ono se nerespektuje. To můžeme pochopit. Ale Jde tady o to, abychom tyto eh, dvě základní práva, tato měřítka, abychom zachovali. A tady mi bylo vyčteno, a to musím eh, kritizovat, někteří eh, z těch, kteří se celý proces účastnili, tak řekli, že by to že jsme to nechtěli zrychlit. Ne, je to opak. My jsme už to chtěli schválit 13. Eh, prosince, 23. ledna potom a potom kvůli různým okolnostem se to nepodařilo. A chtěl bych připomenout našim kolegům a kolegyním, že během poslední naší oficiální eh, schůze, během legislativního období, tak ta poslední schůze je 18. dubna. Takže máme ještě několik týdnů. Eh, proto si musíme eh, říci, máme-li vůli to dokončit, tak musíme být disciplinovaní a říci si, kdy si to můžeme odhlasovat a potřebujeme určitý eh, průběh. Samozřejmě nemáme úplně plný vliv na ten harmonogram, to je také na radě. A zjistíte, zali vůbec na konci můžeme hlasovat. A proto je důležité, abychom pokročili eh, co nejdále, abychom o tom mohli hlasovat příští týden. Otázka textu. Já chápu, že lidé, kteří se nezúčastnili tohoto procesu a eh, takže ti, kteří se toho zúčastnili, tak samozřejmě vědí, co tam je. Můžeme rozeslat nějakou oficiální verzi. Sekretariáty jednotlivých institucí na tom společně pracují a snaží se sestavit text. A potom chtějí, aby to bylo co nejrychlejší. Neoficiální verzi vám rádi dáme k dispozici, pokud si to tak přijete. Ale toto, že nám eh, vyčítáte, že ty texty nejsou k dispozici a slyším to z úst té osoby, která se zúčastnila celého procesu a která ví, co v tom textu je, tak tuto výtku nepovažuji za seriózní. A nyní k obsahu. Ten obsah se stal extrémním. Když se, my jsme se soustředili na otázku definice pro výjimku, pro eh, mikropodniky a pro malé podniky. A nyní, eh, že se to upravilo pomocí těch kritérií, dobře, ale Kromě toho jsme tam e, e, zavedli e, text pro dosažení přiměřenosti. Ty podniky, které mají obrat globálně 11 milionů anebo 5,001 uživatelů milionů, tak s těmi se nebude zacházet stejně jako v případě těch velkých podniků. Ve 4a máme, že by se to mělo posuzovat na základě velikosti, na základě um, uživatelů a tak dále. Ale to není správné. My jsme to tady odstupňovali. My jsme jenom eh, vyňali ten nejnižší stupínek. A chtěl bych eh, přímo eh, zareagovat na to, co řekla paní Kaufmann, jak to vypadá s touto výjimkou, jak jsme k ní přišli v parlamentním mandátu máme výjimku pro podniky do e, obratu 10 milionů ročně. A potom e, na radě došlo ke sporu, kdy dva velké členské státy o tom diskutovali a řekli, jak by se to mohlo vyřešit. Ten jeden členský stát chtěl, aby v článku 13 to bylo a ten jiný členský stát si přál, aby v případě eh, malých a mladých podniků aby se to upravilo jinak. A proto došlo ke schodě, pokud jde o toto kritérium, a to je tedy 10 milionů a to je tedy na základě doporučení komise, to byl také náš původní návrh. Jsou tady tady tato dvě kritéria, která pochází z toho, eh, že se jedná o, nějaké, o nějakou rozumnou výši. Nesmíme zapomenout, že i ty malé platformy, i když jsou malé, takže můžou způsobit velké škody, pokud jde o ochranu autorského práva. A to je ten problém, proto jsme se snažili to takto vymezit. A nyní se dostáváme do situace, kdy musíme posoudit, chceme-li to či ne. Situace na radě Vzhledem k tomuto sporu eh, to trvalo tři týdny a to nás okradlo o čas. A ta situace byla taková, že pokud to chceme ještě jednou eh, změnit, eh, tak tam by na hradě byla většina. A ta, ta, potom ty většinové vztahy jsou tam velmi komplikované a pokud chceme dospět k nějakému konci, tak se musíme nějak rozhodnout. A proto jsme se vynasnažili a máme k tomu právní strukturu, že tu definici, kterou jsme vyňali, kde je to tedy jasné, takže to spadá do směrnice o internetovém obchodu. A v rámci e, článku 13 by to už nebylo, protože směrnice o internetovém obchodu se týká e, pasivních platform a aktivní eh, platformy tam nespadají. Ale pokud se na ně vztahuje článek 13, tak se jedná o aktivní platformu a nemůžeme se na to zpět odkázat. Proto my jsme se snažili ze strany parlamentu to omezit, aby majitelé práv měli eh, podobné možnosti či stejné možnosti, tak jako v občanském právu, aby ta jejich práva byla chráněna. A to je tedy ta diskuze ohledně výjimky. E, e, proto ta kritika, že se to zextremizovalo, tak s tím nesouhlasím, protože my jsme se e, snažili toto zohlednit tu otázku přiměřenosti. Pokud jde o filtry nahrávaného obsahu, to není v textu, a s tím souvisí praktický problém, protože ti, co mají obchodní model, kde e, uživatelé mohou vlastně nahrát v podstatě všechno, co chtějí, ale ten uživatel potom už nerozhoduje, zda je tam chráněno autorské právo či ne, tak potom e, vlastně musí mít musí se vlastně přenést určitý druh odpovědnosti té platformy, protože pokud nechceme, aby všichni uživatelé přebírali odpovědnost, tak alespoň ta platforma musí převzít tu odpovědnost, protože ona z toho má zisky. Jedná se o provoz dat a potom mají větší příjmy z reklamy. Proto si myslím, že je eh, spravedlivé říci, že eh, platformy nyní budou mít odpovědnost eh, za to, protože tím vydělávají peníze a proto by tam měla být ta licence, protože za to získávají prostředky. Otázka, jak se bude spravovat ta odpovědnost, tak to už je na nich. Oni prostě mají obchodní model, který vede k rizikům. Třeba, když někdo otevře novou restauraci, tak já nemohu říci, ne, já jsem malý, malá restaurace a proto nemusím dodržovat hygienické předpisy. O to tady jde. Jde tady o odpovědnost, aby odpovědnost odpovídala obchodnímu modelu, abychom to tomu přizpůsobili, abychom ne kladli větší odpovědnost na tu infrastrukturu, aby ta odpovědnost byla na tom, kdo vydělává velké peníze a definice ohledně toho, kdo spadá do článku 13, tak eh, to je dosti jednoznačné. Protože třeba v případě těch seznamek, tak ty eh, seznamky, když se říká, že ty seznamky tam spadají, tak to je hloupost. Protože třeba, když máte tu seznamku a tam máte nějaké dílo, které je chráněno autorským eh, právem, a třeba když někdo si tam nahraje svou fotografii, tak oni jsou majitelé práv. Tak implicitně vlastně dávají souhlas k tomuto modelu. A to jde ruku v ruce s tou uh, definicí a uh, tedy je úplná hloupost, že by ty seznámky spadaly do tohoto článku. Potom otázka textu. Článek 11. Tam se jasně píše, že se účastní novináři. Eh, v tom článku se neodlišuje eh, nějaký smluvní partneři nebo jiné věci. Co udělala rada a co je příležitostí pro třeba eh, nějaké nepochopení a to je, že v úvodním ustanovení se píše, že tam jde o to, že členské státy vždy kladou velký důraz na svá občanská práva, tak aby ta eh, otázka eh, občanského práva nebo otázka autorského práva nechtějí, aby se na to nějak šahalo. Eh, proto podle mě je zcela úplně milná interpretace, kdy se říkalo ne, ale potom ti, kteří už jsou zaměstnanci, tak těch se to nebude týkat. Ne, tak to není v souladu s článkem 11 odstavec 5, myslím. Ale mohu to ještě vyhledat. Je to tam jasné, že e, všichni žurnalisté e, se toho zúčastní a nedělá se žádný rozdíl mezi zaměstnanci nebo mezi novináři na volné noze. Potom otázka soukromého užívání občan si může soukromně eh, eh, číst eh, články. Jedná se o nahrávání na platformy. Platforma zde nemá odpovědnost za vybírání poplatku za licenci, protože se jedná o autorizované nahrávání. My jako zákonodárci dáváme jednotlivcům možnost, aby ten článek si mohl za soukromým účelem nahrát jestliže ty e, jsi poslanec a spadáš do spadáš-li do té soukromé sféry, tak to je otázka. Ale ten odkaz, ten můžeš vždy učinit a otázka je, zdali tam můžeš zobrazit e, celý ten text, a potom eh, by, eh, byl, potom by vás to dostalo na eh, stránku toho vydavatele, ale když budete poslanec, nevím, ale jestliže nej jako, ne, jako soukromá osoba můžete, protože to je soukromé použití. A potom té plné harmonizace či jednotnosti, tak zde si se o tom také zmínila. Otázka autorského práva. Tak, jak to nyní je, autorské právo je zcela roztříštěno v rámci Evropské unie. Někteří mají výjimky, někteří ne. A to se týká také otázky svobody eh, panoramatu. Některé členské státy to umožňují. Eh, zcela, momentálně se to tedy zcela liší. Eh, proto my tady máme výjimku pro citáty, karikatury, parodie a tak dále. Ale ty platí všude, všude, kde z, existuje různá situace. Ale nyní obecně se řekne, že se to musí pavině, povinně zavést a proto tady máme podobnou strukturu ale vždy se tady jedná o podstatu směrnice a to, že členské státy musí zohlednit pouze ty cíle, ale potom vlastně udělají, co chtějí. Ale musí to být totožné s cíly. Protože pomocí směrnice nebudeme mít nikdy plnou harmonizaci. Já ti dávám plně za pravdu, bylo by pěkné v této digitální oblasti mm, dosáhnout eh, plné harmonizace, ale to není proveditelné na politické úrovni, protože členské státy jsou velmi hrdé na svoji vlastní podobu autorského práva, proto s tím nikdy nebudou souhlasit. Pokud jde o lobbysty a pokud jde o výjimky pro platformy. Zde se nejednalo o žádné lobování. Zde se hovořilo o tom, že určitým způsobem i poslanci vystupovali jako lobbysté, třeba v otázce Wikipedie nebo seznamek, tak tady jsme o tom hovořili velmi dlouho a hovořili jsme o tom, na které platformy by se to vztahovalo. Tady ale jde v podstatě vždy o ty platformy, které eh, vědí, že na svých platformách mají materiál, který je chráněn autorským právem ale jedná se o to, kde existují eh, pouze určité množství děl, které jsou chráněny autorským právem. Pokud máte eh, platformu a něco tam nahráváte, tak to nikdy nespadá pod článek 13, protože se vždy jedná o velké množství děl, která jsou chráněna autorských práv. Nejedná se o žádné náhody. Musí to tedy být tak organizováno, že se to tam musí rychle najít. A v případě všech těchto platform, které jsme vyňali, tak to není ten případ, že my jsme to nepovažovali za rozumné. A to vůbec nesouvisí s, s žádným lobováním. My jsme se snažili se zasadit eh, za ty platformy a říci si, co tam chceme. A proto jsme přišli k této definici. A proto jsme k tomu eh, došli, protože jsme z toho rozmysleli, rozmysleli, nešlo o nějaké lobování. Třeba v případě Wikipedie, tam jsme si řekli, to je platforma, která je přístupná pro všechny a je to věc, kde lidé získají informace, má to vzdělávací účely a eh, proto by to tam spadat nemělo a proto jsme to explicitně vyněli. Nejde o to, že by tam byla ta definice, ale jde o to, že bychom měli toto v uvozovkách a e, jedná se tedy o negativní katalog. Stručně TripAdvisor. E, toho se ta definice absolutně netýká, článek 13 vůbec nesouvisí. E, Heidi Hautola se ptala na to, s kým se o tom hovořilo. Já mám pocit, že jsem o tom hovořil se všemi. Pokud lidé mi pomáhali, abych udělal výčet eh, platform a já jsem se zabýval všemi iniciativami a peticemi. Já jsem se snažil skontaktovat a hovořit se všemi stranami. A co z toho vyplilo, vyplnulo, nevím. A potom, co se týče startupů, o tom hovořila také Heidi Hautala, ne, říkám, když eh, se podíváme opět na strukturu článku 13, se jedná o aktivní platformy, eh, které na svých eh, platformách mají materiál, který je předmětný pro otázku autorských práv a ty platformy o tom vědí a nemůžeme tedy obecně vyjmout. Kdybychom to měli v definici, tak to by byla druhá věc. Ale tady v článku 13 tam spadají pouze v případě, že odpovídají definici, která je v článku 2 odstavec 5. Tímto už to uh, skončím a já uh, doufám, že jsem vyčerpal všechny body. Děkujeme, děkujeme, vážený pane zpravodaji. Takže informace, které jsou důležité pro vaše diáře, informace poskytne Eva ze sekretariátu, takže prosím děkuji za slovo. Jury Imko bude hlasovat společně zítra od 15.45 výsledky jednání ohledně kontraktu pro poskytování digitálního obsahu a mimořádné Jednání jury je naplánováno v úterý 26. od 15.00 a další setkání našeho výboru proběhne v Bruselu 4.3. rovněž od 15.00. Děkuji. Takže já bych vám na závěr ještě poděkoval, milí kolegové, kolegyně, za vaši zaangažovanost u všech těchto velice důležitých témat dneska dopoledne a všem tlumočníkům, protože dneska skutečně to bylo nesmírně technické, nesmírně obtížné, takže děkuji za skvělou odvedenou práci.